Eh, předložit 11 stanovisek eh, pro výbor eh, KONT k udělení absolutoria pro agentury, pro komisy. Ehm, lhůta pro tato stanoviska je stanovená 23. ledna. To bylo tedy rozhodnuto výborem KONT a my s, um, naši koordinátoři rozhodli 8. října. Bylo rozhodnuto, že tenhle postup bude zpracován pouze v angličtině. Nyní budeme hovořit o zprávě Mecola a potom budeme pokračovat výměnou názorů s stínovými zpravodaji a dalšími poslanci. Slovo má paní Walsh. Prosím, můžete odprezentovat zprávu. Děkuji. Roberta zde nemůže být a odprezentovat těch jedenáct zpráv k absolutoriu, eh, protože je na misi na Maltě, tak já to udělám za ní. Eh, takže dnes eh, hovoříme o Europolu, Eurojustu, Frontexu, eh, agentury, eh, agentuře pro základní práva, Evropském inspektoru ochrany údajů, o Evropském podporném úřadu pro otázky azylu EASO, Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost ehm, a další. Tady v podstatě předkládáme horizontální eh, návrh stanoviska. Účetní dvůr eh, předložil jasná stanoviska ke všem deseti ehm, organizacím nebo orgánům. Jsou zde eh, doporučení k některým zlepšením, která je možná udělat, zejména aby veřejné tendry byly transparentnější, aby se snížila závislost na Eh, subkontraktorech v oblasti eh, informačních technologií. Také eh, se má více používat portál EPSO. Paní zpravodajka se těší na spolupráci se stídovými zpravodaji a dalšími při přípravě nebo při celé práci na tomhle dokumentu. Děkuji. Děkuji paní Walsh. Nyní dávám slovo stínovým zpravodajům a pokud dovolí čas, tak dalším poslancům, kteří si přejí slovo. Sí, grazie, grazie presidente. Io ringrazio la collega Mezzola per... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat paní Mezzole za její práci, která souvisí s těmito zprávami. Už jsme to uvedli, že celkově můžeme eh, říci, že jsme vypíchli některé méně závažné nesrovnalosti. Ale co se týče rozpočtu hm, agentury pro bezpečnost a spravedlnost, a tak zde jsme přistoupili k vyhodnocení, které nakonec dopadlo pozitivně. Já bych chtěla hovořit o Eurojustu a Europolu v této souvislosti. Tyto agentury a příslušné rozpočty jsou zvláště významné zvláště co se týče výzev v oblasti bezpečnosti a oblasti prosazování práva, kterým čelíme v poslední době. Co se týče Eurojustu, Eurojust by měl spolupracovat s Evropskou prokuraturou z hlediska nadnárodní kriminality. Myslím si, že práce, která byla realizována, je velmi pozitivní, vyhodnocení rozpočtu je také pozitivní. Europol je také zásadní instituce v boji proti kybernetické kriminalitě a dalším trestným činům. My jsme zaznamenali navýšení této aktivity eh, a tomu odpovídá také navýšení rozpočtu. Takže znovu opakuji, my jsme sice zaznamenali některé méně závažné nesrovnalosti, nejsou skutečně relevantní a je možné je korigovat velice rychle. Také bych se ráda zmínila o observatoři z hlediska drogové problematiky. Minulý rok jsem se účastnila mise jménem výboru LIBE a měla jsem možnost při této příležitosti eh, konstatovat, že observatoř eh, má velice seriózní aktivity v horizontu roku 2020. Je zde snaha zajistit zdravější a bezpečnější Evropu. My víme, že tato problematika toxikománie byla zmíněna také eh, výrazným způsobem ředitelkou této agentury. A víte, že prodej eh, drog je významným zdrojem pro financování terorismu. Takže jsou zde nové výzvy, vzhledem k tomu, že se na trhu objevují nové látky, které jsou velmi toxické a nebezpečné. Poslední připomínka na závěr. Chtěl bych se ještě zmínit o agentuře ASO. Existuje tady určitý problém z hlediska zprávy a také účetní problémy, o kterých hovořil účetní dvůr v minulosti. Máme tam není nový systém, máme také novou výkonnou ředitelku. A myslím si, že toto eh, povede k, výraznému, k výrazné změně zaměření této agentury, která je velmi důležitá. Takže jsme zaznamenali změny z hlediska managementu a transparentní zprávy a řízení. V každém případě já jsem samozřejmě ochotná spolupracovat v rámci mých možností, předložit případné pozměňovací návrhy, tak aby se zlepšil, zlepšili definitivní texty těchto stanovisek. Budu samozřejmě spolupracovat s příslušnou zpravodajkou, které ještě jednou děkuji. Okay, thank you. Mm, сега давам думата. Děkuji. A nyní bych rád předal slovo zástupci za zelené, paní Brickman. Děkuji paní kolegyni Metzole za návrh stanoviska, které budeme muset projednat za velice krátkou dobu vzhledem k lhůtě. Ještě ohledně postupu co se týče schvalování evropského rozpočtu. Myslím si, že tato rozpočtová kontrola je zásadní, co se týče dohledu nad evropskými eh, agenturami, zejména ty, které spadají do pravomoci výboru LIBE. Myslím si, že evropské instituce orgány by měly být modelovým příkladem a mít naprosto eh, nulový historiál. My tedy ano, budeme analyzovat tento návrh eh, stanoviska a je možné, že budeme mít nějaké výhrady. Hlavní bod, který bych chtěla zdůraznit, je tedy z naší strany apel na větší míru a transparentnosti, co se týče eh, rozpočtu a vyučtování agentur, zejména Europolu a Eurojustu a také se detailněji zaměříme na stanovisko týkající se ESO a přejeme si také větší míru transparentnosti u agentury FRA, zejména co se týče situace poměřování základních práv ve všech zemích EU. A také můžeme spochybnit některé odkazy ve stanovisku týkající se EDPS. Přejeme si mít rovnovážné stanovisko a prokázat, že tedy agentura správně pracovala následně po výsledcích z udělení absolutoria za rok 2017 a přejeme si takto přispět kvalitně k práci tohoto parlamentu a samozřejmě, že se těšíme na další spolupráci s kolegy. Děkuji. Děkuji paní Brickmont. A nevidím tu žádné další stínové zpravodaje v zasedací místnosti. Hlásí se někdo další k tomuto tématu? Není tomu tak, takže lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je stanovena na 10. prosince. Сега ще направим до 9.45 krátkou и ще продължим. A nyní budeme mít krátkou přestávku až do 9.45 a následně budeme pokračovat podle našeho pořadu jednání s bodem číslo 20.

So, those of you. Vážení kolegové, prosím, vy, kteří jste přítomní v zasedací místnosti, tak bych vás chtěl požádat, abychom se nyní soustředili na pořad jednání. Ještě bych chtěl eh, vysvětlit pro naše pozvané hosty, pro eh, ctěné řečníky, kteří pohovoří v této části dnešního zasedání výboru LIBE, že tedy si výbor eh, LIBE zve významné řečníky, kteří ale bohužel eh, nemohou být dnes přítomní, protože se právě v těchto dnech koná delegace výboru LIBE na Maltu. A tato delegace byla vlastně rozhodnuta teprve minulý týden konferenci předsedu ve Štrasburku a z toho důvodu někteří naši členové vyrazili na Maltu v rámci zjišťovací mise. Nicméně tedy, jak jsem již předeslal, prosím, věnujme se nyní bodu 20, který se týká aktuálního stavu provádění systému vstupu a výstupu a Evropského systému pro cestovní informace a povolení ETIAS. A v první řadě nás čeká projev komise, poté pohovoří pan Krum Garkov, který je výkonným ředitelem agentury EU LISA. A následně si vyslechneme prezentaci o aktuálním vývoji ze strany pana Eusebia Ramuše, který je ředitelem Euro, v rámci Europolu a, a dále také mezi námi vítám pana Fabrice Ledgeryho, který je ředitelem Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráže Frontexu. Takže všichni Víme, že nyní tedy se musíme věnovat klíčovým aspektům tohoto tématu, že musíme dohlížet tedy nad vývojem legislativy, která je tedy v našem zájmu a konkrétně tedy zavedení systému vstupu a výstupu a také tedy Evropského informačního systému EES a systému ETIAS. A právě z tohoto důvodu tedy bych nyní vyzval pana Garkova, aby pohovořil na 5 až 10 minut a následně pohovoří další řečníci. Takže prosím, ne, ještě se opravím, jako první pohovoří zástupce komise, pan Mark Sulon, který je vedoucím pro informační systém pro hranice migraci a bezpečnost EES ETIAS. Takže pane Sulone, máte slovo. Dobré ráno, děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat výboru Libe za to, že nám umožnil vám představit informace o implementaci systému vstupu a výstupu Evropského systému pro cestovní informace. Tyto dva systémy, vlastně o nich bylo uh, rozhodnuto komisi o jejich vytvoření ze strany komisí a vstoupili v platnost v prosinci 2017 nařízení ETIAS, pak v říjnu 2018. A nyní se tedy nacházíme v implementační fázi systému a my jakožto komise jsme zapojeni do vytváření eh, druhotné legislativy, což je velice důležitý úkol, i co se týče rozvíjení systému, jak jakožto, eh, spoluzákonodárci požádali o celou řadu implementačních a aktu, a aktů eh, přenesené pravomoci. Co se týče vstupu a výstupu systému, tam máme 14 implementačních aktů, z nich 10 už je v dnešní době přijato. A když se považuje, bude považováno tedy za nutné, tak se mohou spustit ty ostatní čtyři budou přijaty v nadcházejících měsících podstatě zatím nejsou úplně nezbytné pro zahájení implementace, nicméně před zahájením samotné operace budou přijaty. A co se týče tohoto systému vstupu a výstupu, také pracujeme na vytvoření manuálu pro konečné uživatele systému, to znamená pro pohraničníky, ale i další orgány budou mít přístup k tomuto systému. A také eh, pozorně sledujeme dopady, důsledky, jaké má implementace tohoto systému vstupu a výstupu, konkrétně co se týče překračování hranic a, a fungování tohoto systému vstupu a výstupu. Jeho počátek by měl být v prvním eh, kvartálu roku 2021. A co se týče systému ETIAS, tady eh, je velký počet těch aktů implementačních a přenesené pravomoci. 13 aktů přenesené pravomoci a 16 implementačních aktů, což je tedy podstatný podíl práce, nejen co se týče jejich samotného vypracování, ale také analýzy těch vztahů mezi ETIASem a dalšími systémy, jako je právě i jeho integrace do těch dalších existujících systémů a také, aby se zajistilo, že to, co eh, bude technicky implementováno, bude v souladu s tím, co již funguje, anebo se nyní nachází v implementační fázi. Takže co se týče aktů v přenesené pravomoci, tři už byly plně schváleny, tři eh, u tří už máme dohodu ohledně jejich obsahu, ale nebyly přijaty. A pak jsou tu čtyři další akty, které jsou již připraveny a budou tedy doladěny v nadcházejících týdnech a další tři vstoupí v platnost těsně před zahájením tohoto systému. Co se týče implementačních aktů, těch 16 ke schválení, těch 8 je již stabilních, to znamená, máme ohledně nich dohodu o obsahu. Tři pak v nadcházejících týdnech budou schváleny a ty ostatní v nadcházejících měsících před samotným spuštěním té operace. Takže spuštění ETIASu se plánuje na poslední kvartál 2022. Systém vstupu a výstupu ETIA jsou oba součástí takové nové architektury těch rozsáhlých systémů IT, které slouží bezpečnosti a vnitru na úrovni EU Tyto systémy jsou plně v souladu a propojeni s ostatními systémy, je tu zajištěna interoperabilita, takže když implementujeme tyto systémy, tak vlastně i přispíváme k implementaci a zlepšení fungování interoperability. Některé jejich komponenty jsou vlastně vytvořeny a implementovány takovým způsobem, aby mohly být využívány právě i s ohledem na to vylepšení interoperability. Implementace obou těchto systémů v kontextu interoperability Eh, to eh, je poměrně složitá záležitost, to znamená, že tím to vyžaduje od členských států velký kus eh, energie a zdrojů a proto také Evropská komise zavádí různé mechanismy, které mají na pomoci této implementaci obou systémů a to jak na úrovni nejrůznějších agentur, pod které spadá tato implementace, ale také pro, na pomoc členským státům, tak, aby každý členský stát v tu správnou chvíli, v ten pravý čas byl připraven zahájit tu aktivní fázi systému. Ještě chci připomenout, že u obou nařízení, jak co se týče ETIASu, tak EES, máme podobná ustanovení, která se týkají toho, že musíme mít prohlášení o připravenosti ze strany všech členských států, aby se mohla Eh, spustit ta aktivní fáze. Tedy eh, z tohoto důvodu Evropská komise právě dohlíží nad tím, aby členské státy opravdu směřovaly eh, a opravdu pokračovali stejnou rychlostí, aby všichni byli připraveni, aby se mohlo začít využívat těchto systémů podle plánu, tak, jak bylo dohodnuto všemi spolu zákonodárci. To znamená, probíhá a neustálý monitoring, probíhají pravidelné návštěvy v hlavních městech a to na nejrůznějších úrovních, jak příslušných ministerstvech, tak i na vysoké politické úrovni, aby byly opravdu členské státy na nejvyšší úrovni aktivně zapojeni do toho pokroku. No a pravidelně tedy eh, tu používáme ty eh, monitorovací mechanismy, požadujeme zprávy, abychom zjistili, jaká je opravdu situace v členských státech, také, aby se členské státy mohly porovnávat s tím, jaká je situace v jiných členských státech ohledně rozvoje a implementace systému. Díky tomu jsme také již identifikovali několik členských států, které musí vylepšit toto jejich přispění k fázi implementace systému a již jsme tedy jim situaci oznámili a požádali je o opravná opatření, aby vše bylo včas a samozřejmě to velice pozorně sledujeme, tak, aby byli všichni připraveni, tak jak se požaduje, abychom mohli začít aktivní fázi eh, toho systému v první eh, kvartálu 2022 a ETIAS v posledním kvartálu 2022. Takže vám děkuji za pozornost a těším se na vaše dotazy. Děkuji a nyní pan Garkov který je výkonným ředitelem agentury LISA. Yeah. Morning and uh, thanks for opportunity, Lisa, to be present today here and to report on the progress. Eh, děkuji mnohokrát za příležitost říct více o pokroku, kterého jsme docílili. Takže práce na EULISA byla velmi transparentní, byly už předložen, bylo předloženo pět zpráv, čtyři na IES a jednu na ETIAS. Eh, všechny jsme předložili i k dispozici tomuto výboru. Práce pokračuje, eh, dosáhli jsme tedy pokroku při implementaci obou eh, systémů, entry-exit, tam jsou čtyři prvky, IES V tuto chvíli agentura finalizuje detailní technické specifikace a um, konkrétní příplava toho systému začne v příštích týdnech. To tež platí pro ten National Uniform Interface. E, potom máme ES biometrický systém, na tom se taky pracuje. Ehm, my už jsme podepsali kontrakt na jeho implementaci. E, proběhne to v první čtvrtletí roku 2020. E, taky to vychází z nařízení IES. A agentura finalizuje vyjednávání s kontraktorem VS eh, a zase implementace začne na začátku roku 2020 a čtyři velké komponenty EES, takže tady máme vlastně vízový informační systém a síť. Práce pokračuje podle plánu. Eh, předpokládáme, že upgrade bude dokončen do konce června 2020. Nad z toho potřebné um, Struktury zprávy a řízení jsou tedy nastavovány, máme eh, poradní skupinu, eh, řídící skupinu, tak aby se tam eh, koordinovala práce mezi, nebo spolupráce mezi členskými státy, agenturou a komisí. Členské státy také brzy začnou celý proces testování. To by mělo začít v zřejmě na konci roku 2020 a dokončit by se to mělo na, na, někdy v únoru 2022. Eh, očekává se tedy 4 miliony transakcí ročně. Um, a máme 30 tisíc um, hraničních eh, bodů tedy v Evropě. Agentura eh, spolupracuje velmi úzce s Evropskou komisí, ať se týče, ať už se to týká přípravy implementačních a um, prováděcích tedy aktů nebo delegovaných aktů. Předpokládáme, že všechny ty potřebné akty, které jsou důležité pro implementaci systému, budou tedy, eh, aby to bylo stabilní, aby to bylo eh, nastaveno už tedy na začátku roku 2020. Paralelně agentura pokračuje s přípravou potřebných tendrů, které zahrnou všechny prvky centrálního systému ETIE, eh, eh, jako veřejné webové stránky, bezpečné e-maily a komunikace a samotná infrastruktura, ten tender, bude nastartovat v následujících týdnech a samotný vývoj systému, tedy pravděpodobně začne v druhém čtvrtletí 2020. Agentura také eh, pokračuje s eh, taky probíhá nábor dalších zaměstnanců na základě nařízení ETIAS. Taky máme už nastaveny všechny ty struktury zprávy a řízení. Tady máme taky samozřejmě spolupráci mezi všemi agenturami Frontex, Europol, Komise a tak dále. Předpokládáme, že chceme, aby to bylo mm, operační na konci roku 2022. Eh, ETIAS, tady to vidíte i na, na slajdu, eh, bychom měli vnímat jako součást eh, širší iniciativy, co se týče tedy implementace interoperability těchto velkých systémů celé informační architektury, abychom usnadnili implementaci interoperability, tak jsme nastavili synergie mezi tedy tím entry-exit a interoperabilitou a ty prvky interoperability eh, se budou rozvíjet paralelně, spolu tedy s rozvojem entry a exitu. Zároveň je potřeba chápat, že Entry Exit a ETIAS jsou dva základní stavební kameny interoperability. Takže interoperabilita jako taková nemůže vzniknout, pokud nebudeme mít tedy úspěšně nastavený Entry Exit a ETIAS. Celý proces je velmi komplikovaný, eh, je to na sobě vzájemně závislé Eh, co se tedy týče těch, eh, těch vzájemných závislostí, eh, tak tady je velká závislost na včasné implementaci ETIASu a entry-exitu. Přitom některé legislativní návrhy jsou ještě stále projednávány, i, i co se tedy týče těchto těch ehm, systémů. Další velká propojenost nebo závislost je víceletý finanční rámec a dostupnost eh, dostatečných finančních a lidských zdrojů. Protože v prvních dvou letech nového programovacího období tam vlastně bude potřeba dokoučit eh, ten vývoj, eh, tu vývojovou fázi. Už jsme tohle nadnesli před Evropským parlamentem, ale také jsme to oznámili předsednictví. Co se týče výzev, chci zdůraznit tři. Za prvé, koordinace, politický dohled a řízení. Implementace entry exit ETIAS ehm, to je potřeba řešit nejenom na operační a technické úrovni, ale i na politické úrovni. A to jsem tedy řekl i ministrům vnitra včera na zasedání rady ve složení ministrů vnitra. Implementace těchto systémů není pouze technický projekt. Je potřeba eh, věnovat zásadní pozornost i přepracování celých těch eh, business modelů, protože jinak to eh, vlastně ten dopad těch systémů bude omezený. My samozřejmě tomu věnujeme úsilí společně s agenturami SIPL a Frontex a s pomocí členských zemí a práce na ETIASu tedy probíhá a ještě můžeme rozšířit svou pomoc, pokud to bude potřebné. A zainteresované strany je potřeba uvědomit si, že úspěšná implementace systému Entry-Exit samozřejmě vychází z spolupráce takových zainteresovaných stran, jako jsou letoví přepravci, eh, celkově i jiní dopravci a eh, celá řada dalších hráčů se všech zemí takže EU pokračuje s implementací obou systémů, harmonogram je napnutý a je obrovsky důležité tedy spolupracovat s centrální úrovní a ty centrální systémy je potřeba nastavit včas, ale implementace je sdílená e, zodpovědnost všech členských zemí, které zde tedy jsou za to zodpovědné všechny. My spolupracujeme konstruktivně se všemi ostatními zainteresovanými stranami, abychom zajistili úspěch. Taky nám jde o um, zajištění ochrany údajů a soukromí. Zároveň vás mohu ujistit, že budeme nadále partnerem Evropského parlamentu při implementaci všechno těchto systémů. Budeme poskytovat i eh, pomoc při kontrole eh, implementace a budeme samozřejmě podporovat i členské státy. Thank you, Mr. Garkov, for your presentation. Thorough. Děkuji za tuhle prezentaci. Nyní si ještě vyslechneme zprávu pana Eusebia Ramose, eh, který zde zastupuje Europol. Eh. Děkuji vám, pane předsedo. Pěkné dopoledne, vážení členové Evropského parlamentu. Rád bych také využil této příležitosti, abych opravdu ocenil tuto příležitost pohovořit vám o tom, eh, jak, eh, kde se nacházíme v rámci Europolu s tou implementační fází obou systémů. A, a rád bych využil a, i moji prezentaci, jaká je tedy role Europolu v tak důležitých projektech. Jak jistě víte, nařízení o interoperabilitě vyžaduje, aby Europol implementoval řešení, které umožní přístup prostřednictvím evropského vyhledávacího portálu pro evropskou, evropské příslušné instituce to znamená, je důležité eh, provádět kontroly osob, které přicházejí do šengenského přístupu. Je třeba také ocenit ty benefity, které toto má, protože následně budeme mít přístupy ke všem těmto datům v rámci právě možnosti interoperability. To znamená, jedná se o výjimečnou příležitost, která takto propojí a umožní všem těm pohraničníkům a příslušným orgánům mít or, eh, nezbytné informace a bude to přínosné, jak tedy samozřejmě pro občany, tak pro příslušné agenty a orgány, a aby tedy tato fáze probíhala kvalitně. A mohli jsme tím i lépe řídit migrační situace. Europol má jasný mandát v rámci interoperability a díky tomu má zavést systému, který usnadní přístup řádně eh, autorizovaným úředníkům, policejním úředníkům, přístup k údajům. Tento systém se nazývá Quest a a e, pokud bych ho měl tedy stručně popsat, je to takové rozhraní, které umožňuje přístup k databázím. I když se s tím počítá, aby bylo funkční od roku 2020, práci na vývoji tohoto rozhraní jsme již ukončili. Těší nás tedy, e, že Europol opravdu přispěl k té agendě interoperability a poskytl tedy již výsledek. Dokončili jsme tuto práci, která umožní přístup k databázím. Je zřejmé, že tím, že jsme eh, dokončili implementační akty pro evropský portál, tak budeme muset ještě vše doladit ohledně tohoto nástroje Quest, nicméně to nám nezabere příliš mnoho času. To znamená, Europol je opravdu připraven čelit eh, aktivní fázi tohoto projektu. Nebudu tu zacházet do přílišných podrobností, co se týče strukturu systému. Ostatně myslím si, že asi toto zobrazení již znáte, pouze chci upozornit, čím přispěl Europol k té agendě interoperability. To, co vidíte červeně, to, co jsme zdůraznili, a tedy to rozhraní quest za Europol. Je to tedy nástroj, který umožňuje integraci evropského vyhledávacího portálu, ten je nahoře, a údajům z Europolu pod tedy tou eh, červenou částí. To znamená řádná integrace všech systémů. No a zároveň příslušní autorizovaní Policisté budou mít přístup prostřednictvím Evropského vyhledávacího portálu do všech těchto systémů a do celého rámce eh, té agendy interoperability, to znamená EES, ETIAS, Eurodax a Schengenský informační systém. Takže Mm, téměř finišujeme na těchto nástrojích a chtěl bych zdůraznit eh, důležité aspekty. Pan ředitel eh, si přál, aby vše řádně fungovalo. Paní eh, Wolf si přál, aby tento program zajistil, že všechny agentury budou mít nezbytné zdroje, aby tento projekt byl opravdu úspěšný. No a zároveň v květnu tohoto roku správní rada Europolu také zaštítila to, co nazýváme Evropský formát pro interoperabilitu Unie. V podstatě je to přijetí takové obecné cestovní eh, mapy, to je v podstatě něco, z čeho také vychází EU LISA a máme tedy i ty pokyny příslušně přeloženy a jsou součástí našich interních pravidel. A je důležité tedy, aby se všechny ty nastavené harmonogramy spustily a fungovaly včas. Dále také spolupracujeme s komisí, s Frontextem, s EU LISou, Prostě chci tímto říci, že tento projekt je výborným příkladem té kvalitní spolupráce mezi komisí, námi a všemi dalšími příslušnými agenturami. To znamená, všichni svým dílem přispíváme eh, k tomu, aby to to vše fungovalo. A navíc také poskytujeme technická řešení, poradenství, máme příslušné zdroje a dohlížíme na to, aby vše bylo v souladu a nepřekrývala se práce tři agentur. A také se připravujeme na příští rok, abychom zajistili, že všechny nezbytné infrastruktury budou připraveny, aby umožnili ten vysoký eh, tok údajů, které by pak měly plynule tedy být dostupné od, roku, od následujícího roku. Ty klíčové prvky už tu zazněly, samozřejmě nám leží na srdci technická infrastruktura, Důležité byly dva aspekty. Dostupnost, protože v rámci e, agendy interoperability systém musí fungovat neustále 24 hodin denně a Europol již má velice dobré systémy na a e, rozvíjení těchto funkcionalit, ale museli jsme vynaložit úsilí, aby opravdu tyto systémy fungovaly dobře. To eh, nám napomohly také stránky na eh, znovu eh, zajišťování dát a museli jsme tady aktivně konfigurovat naše systémy. Pak je to další aspekt, který má zajistit rozšiřování prostoru, rozšiřování kapacit, aby se zajistilo, že veškeré požadavky, které k nám budou přicházet, požadavky z ETIASu a z EES, aby se na ně zareagovalo v příslušnou lhůtu. To znamená, museli jsme navýšit i ty stávající infrastruktury. Pak eh, další věc se týká business postupu, tedy způsob managementu, způsob toho, jak Europol tady pracuje. Je to otázka i opravdu e, zaměření se na to, že vše bude v souladu s příslušným nařízením o ochraně údajů a že plníme všechny ty právní nezbytnosti. A pak v neposlední řadě je tu otázka zdrojů. Musíme mít vhodné zdroje, abychom zajistili plynulost naší mise, aby projekt byl úspěšný. Tady bych chtěl velice ocenit práci Evropského parlamentu v této věci. Příští rok 2020 mohu říci, že budeme mít i díky vám nezbytné zdroje, abychom vykonávali naši práci a opravdu se těším i na další spolupráci s Evropským parlamentem v průběhu dalšího finančního období. To je z mé strany vše a samozřejmě jsem ochoten odpovídat na vaše případné dotazy. Děkuji, pane Eusebio, a nyní si vyslechneme posledního pozvaného hosta, než předám slovo eh, našim kolegům, kteří se přihlásí buď zvednutím ruky nebo kartičkou. Takže jako poslední pohovoří pan Ledgery, který je výkonným ředitelem Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž. Uh, eh, Mnohokrát, pane předsedo, a dobrý den, vážení členové Evropského parlamentu. Jak můžete vidět, je to týmová práce, to znamená mezi týmem DG Home a mám zde také kolegy z EU, Líza z Europolu. Takže také e s ETSem. Také bych chtěl krátce zmínit EES, eh, e to je určitě týmová práce a také z hlediska perspektivy Frontexu a dalších agentur se ukazuje, že budoucnost eh, vlastně agentur bude spočívat v tom, že budou našimi denními partnery. Tato aktivita není napojena jenom na krize, to znamená, nejde o to, abychom řešili mm, emigraci a hotspot, je to v podstatě každodenní biznis. Ve Frontextu eh, máme tady projekt centrální jednotky, to bude hlavní část, bude to Evropská centrální jednotka. A tady je velice široký program, obsahuje různé složky interoperability a jakým způsobem se to převádí do každodenní práce agentury. Mhm. Takže za prvé, samozřejmě, že tady máme centrální jednotku ETIAS, kterou musíme vybudovat a paralelně k tomu máme ještě další program, to znamená přístup k EES pro tým eh, Evropské agentury pro pohraniční pobřežní stráž. Dále musíme implementovat další faktor, to znamená přístup eh, k statistickým, analytickým údajům. A další komponenta spočívá v tom, že členské státy by měly podporovat EU Líza v souvislosti s EES, k tomu se vyjádřím později, to znamená, jaká tady bude interaktivita eh, členských států z hlediska těch eh, míst, kde se překračují hranice. Dále je tady úkol z hlediska stanovování identity, to znamená, tady budeme muset eh, pracovat s platformou, která se bude zabývat multiidentitou. To znamená, že centrální jednotka je jedna složka, ale nepokrývá to celý ten projekt. Ten program, jak jsem řekl, je zpravován jaksi Birem. Já jsem eh, předsedou eh, této jednotky. Eh, předkládá se také zpráva o implementaci programu ETIAS. To obsahuje velmi mnoho složek, takže já si dovolím vám předložit hlavní body eh, aktuálního vývoje. V posledním období reportingu jsme naplňovali následující úkoly. Za prvé jsme organizovali zasedání pro naše interní aktéry, protože Eh, ETIAS má samozřejmě také dopad z hlediska na náš mandát a interní uspořádání také jsme museli zajistit, že tady je široké porozumění z hlediska financování ETIAS, EES a dále to, co se očekává v budoucnosti. Další důležitý krok byl pro nás jak si zharmonizovat eh, pracovní eh, toky EULISA, to znamená z hlediska plánování a koordinace s ostatními partnery. Dále jsme připravili také nábor eh, zaměstnanců v rámci Task Force. Víte, že máme mm, Task Force v rámci ETIAS od 1. Mm, února 2019 takže museli jsme definovat zadání a dále jsme chtěli stanovit také preference z hlediska náborové aktivity v souvislosti s touto centrální jednotkou. A nyní pracujeme na identifikaci mm, předpokladů, podmínek. To znamená, musíme toto stanovit tak, aby to odpovídalo našemu plánu z hlediska 2021. To znamená, musíme spustit a otestovat tuto centrální jednotku ETIAS a také ten hlavní štáb této agentury. Dále toto musíme také zharmonizovat s, harmonogramem, s harmonogramem z hlediska jaksi vybudování toho hlavního štábu. Víte, že agentura roste, takže my tady budeme mít centrální jednotku a pak eh, se to promění vlastně v, nový, v novou jakousi strukturu, kde budeme mít hlavní štáb. Takže s tím souvisí různé otázky. Nábor do těch vlastně kritických infrastruktur, plány, blízká spolupráce s komisí, a dále naplňování těch konkrétních ustanovení zákonodárců. Také musíme pracovat na vyjasnění eh, otázek, které souvisejí s osobními daty. A samozřejmě tady budeme v kontaktu s Evropským inspektorem pro ochranu dat. Dále plánujeme zaprvé také s tím, že budeme i dále poskytovat podporu Evropské komisi z hlediska vypracování delegovaných a prováděcích aktů v souvislosti také s EULISA. Budeme podporovat EULISA v dodávání těch ehm, specifikací, které potřebujeme, také na základě regulace a z hlediska využívání těch evropských uživatelů. Dále také stále více podporujeme členské státy při eh, organizování různých mítingů, jejichž cílem je šířit povědomí a informace. Dále spolupracujeme s EULISA, s Europolem, protože vidíme, že regulace ohledně ETIASu bude mít dopad na tyto instituce. To je to, co jsem říkal na začátku. My tady budeme mít každodenní partnery v podobě těchto institucí z hlediska pohraniční a pobřežní stráže. Máme také velmi úzkou spolupráci s Europolem eh, a samozřejmě eh, spolupracujeme tedy s Frontexem a to na měsíční bázi. Nedávno jsme také konstatovali, že je zapotřebí vytvořit také jakousi kariérní platformu pro ETIAS a EES. To znamená, budeme tady mít jakýsi frontload pro vytvoření tohoto centra. To je také zapotřebí pro systém vstupu a výstupu. To znamená, že eh, musíme vlastně vytvořit vedení tohoto, této centrální jednotky ETIASu. já jsem identifikoval některá rizika, jak to můžete eh, si zmapovat naší zprávě. První riziko souvisí s přijetím legislativních a technických standard. To je jedno riziko, které může nebo nemusí mít dopad na tu centrální jednotku. Dále jsme také identifikovali nábor eh, zaměstnanců pro tu centrální jednotku ETIAS jako velmi citlivou záležitost. A naším záměrem je využít EPSO eh, na podporu Frontexu v rámci náboru, protože máme eh, vlastně zajistit nábor 250 zaměstnanců, takže eh, při tomto náboru těchto zaměstnanců se musíme zaměřit na specifikaci profilů a v tom nám bude nápomocná EPSO, tak abychom mohli Eh, mít široký záběr z hlediska kandidátů. Dále budeme mít to Centrum pro asistenci v oblasti kariéry. I to je potenciální riziko, protože co je tady v sázce, ehm, my můžeme samozřejmě tady spolupracovat s různými mm, podniky a je zde potřeba tedy nějakým způsobem toto urychlit a v podstatě eh, EU se tedy v tomto smyslu e, bude zavazovat a bude muset zajistit dobrou kvalitu. Co se týče plánování na úrovni té hlavní činnosti, tak tady jsem vám řekl, že si přejeme, aby naše pracoviště byla provozu schopná e, od května 21. Bude to ta dočasná jednotka ETIAS, která by měla být plně provozu schopná počínaje květnem 21. Budeme také nabírat různé manažery vlastně v dvou vlnách. To znamená roku 21 to bude plná vlna a pak v květnu 22 to bude druhá vlna náboru. No, naším úmyslem je eh, připravit také jakousi, jakési centrum pro asistenci v oblasti eh, jednotlivých kariér. Takže toto centrum by mělo být plně provozu schopné začátkem roku 2022. Takže to byla záležitost ETIAS. A nyní bych pohovořil o systému vstupu a výstupu. Když byl EES přijat, tak zákonodárce neupřesnil úlohu Frontexu v, tomto, v této souvislosti. To všechno se odehrálo v roku 2014, takže uběhla už určitá doba dlouhá doba z hlediska legislativy, která je dnes na stole. A proto Frontex byl vyzván ostatními partnery, komisí a Liza, aby sehrával tu svoji roli, která mu náleží a to si také přejeme učinit. My poskytujeme podporu, zvláště ve všech oblastech, které se týkají ochrany a po, hranic a pobřeží zvláště z hlediska konečných uživatelů. Ta interoperabilita mezi systémem EES a ETIAS eh, samozřejmě mění a bude měnit práci eh, pohraniční a pobřežní stráže. To znamená, bude nutné zde přistoupit k modernizaci a budeme se muset připravit lépe v souvislosti s tímto společenstvím pracovníků pohraniční a pobřežní stráže. Budeme muset mít moderní systém, který bude napojen jednotlivé členské státy. Takže máme mm, v podstatě nový mandát, který vstoupí v platnost zítra. A to nám umožní mít více možností z hlediska získávání informací. Tento systém už využíval spolupráce s Etiasem z Liza Chtěli bychom také využívat našeho nového mandátu z hlediska výzkumu, pilotních projektů a i v tomto ohledu hodláme zahájit některé pilotní projekty, které by mohly otevřít brány novým technologiím a jejich užívání a také novým pracovním metodikám z hlediska používání EES v členských státech. O co jde v současnosti? Zvláště je to vybavení, které je důležité a zde spolupracujeme s Euliza, s SEPOLem a samozřejmě, že se budeme snažit posílit naši pomoc, asistenci, kterou poskytujeme v případě potíží, které mohou vzniknout. A také hmm, se snažíme využívat všech možných týmů v tomto ohledu z hlediska dohledu nad přechody hranic. Na závěr bych řekl, že tyto informace svým způsobem překračují mandát, který máme. A v tomto výboru, když hovoříme o mandátu agentury pro prohraniční a pobřežní stráž, tak eh, samozřejmě účastníci spíše mají na mysli eh, migraci, ilegální migraci a potom otázky bezpečnosti. A v této souvislosti bych chtěla říct si samozřejmě, eh, pokrývá to také ilegální eh, migraci a rizika, která souvisejí eh, s trestnou činností, s těmi zahraničními bojovníky, ale je to také o tom, abychom usnadnili práci v oblasti také bona fide. To znamená, měli bychom si uvědomit, že ročně máme více než 600 miliard jaksi legálně překračujících eh, naše hranice, také evropských eh, občanů. Jedná se o 600 milionů. Když to porovnáme eh, s, tím, s tou částkou těch ilegálních migrantů, tak vidíte, že v podstatě se angažujeme velice výrazně v otázkách legálního překračování hranic je nutné, abychom měli tedy dostatečné kapacity, abychom byli schopni dostat těmto výzvám, protože mm, management hranic v podstatě znamená také usnazňovat eh, přechody lidí, které překračují hranice bona fide. Děkuji. Time for the question to be made. Nyní můžete klást otázky. Hlásí se paní Strik, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za vaše příspěvky. Každopádně my zde máme trošku obavy ohledně pojistek, soukromí, ochrany údajů. Protože to může mít obrovský dopad na životy jedinců. Takže ten eh, eh princip eh, toho vymezení účelu nebyl změněn. Tady vlastně jde o to, že více dat pro různé účely můžeme k něm tedy mít přístup ze, ze strany tedy různých orgánů za eh, různými účely. Takže eh, co uděláme na podporu tohoto principu? A eh, potom máme eh, doložky o nediskriminování a respektování základních práv, ale otázka diskriminace, umím si představit, že státní příslušníci třetích zemí a vlastně ty informace o nich jsou také mm, nerovnoměrně zastoupeny v těchto databázích, tak co můžeme udělat pro to, aby nedošlo k diskriminování těchto jednotlivců. K tomu by možná mohla říct něco i komise, jak tenhle ten proces implementace nastaví pojistky, aby nedocházelo k diskriminování. A kromě toho, jak nastavíme pojistky, aby jednotlivci měli možnost opravit nebo vymazat údaje, pokud nejsou správné. Komise by taky měla předložit um, aktiv přenesené pravomoci v téhle oblasti. Možná by k tomu komise mohla více říci, jak to bude vypadat s, těma, s těmi pojistkami, jak to bude s kritérii pro uh, aktiv přenesené pravomoci. A konečně dohled my hodně spoleháme na vnitrostátní mechanismy dohledu. Víme, že kapacita je omezená, takže tohle to bude nad rámec jejich běžných úkolů. A jak tedy komise předpokládá, že budou moci tento úkol plnit? Děkuji. Nyní paní eh, Keller. Děkuji mnohokrát, děkuji pánové za tyto svým způsobem uklidnící prezentace, protože jste se vzájemně doplňovali. Mám některé technické a pak globálnější otázky. Pane Garkove, vaše tabulka byla velmi zajímavá, ale obtížně se četla. Mohl byste nám uvést, co znamená European Search Portal? Co to je? To je pro koho a jak to funguje? Je to proto, aby vnitrostátní zprávy Eh, mohli dohledávat věci v té eh, databáze a jak budou eh, fungovat ty identifikační detektory. Myslím, že je to velice důležité. Dále. Vy jste hovořili také o delegovaných aktech. Hovořil jste konkrétně o 16 delegovaných aktech. My do toho nemůžeme mluvit, protože je to převená pravomoce? Nebo je přece jenom počítáno s tím, že v určitý okamžik bude jistá prezentace na toto téma, hlavně o výzvách, o těch potížích, které by se měly sledovat specificky té převedené pravomoci? Vy jste řekl, že si nejste jist, že všechny členské státy budou připraveny. A bylo by možné ve chvíli, kdy tyto akty budou eh, vypracovány, eh, že bychom si udělali představu o globálním zaměření. Pane Ledgery, vy jste hovořil o spolupráci s těmi dalšími institucemi. Mohl byste trochu vysvětlit, jak je organizovaná ta týmová práce v tom evropském měřítku, ale také s vnitrostátními orgány? Eh, máte tam určité možnosti sdílet ty projekty, vyměňovat si zkušenosti o potížích? A druhá otázka pro vás. Vy jste hovořil o výzvách. Máte také krizový scénář? Jste připraveni na kybernetický útok, na nějaké konkrétní potíže, které by ohrozily systém, který jste vybudovali? Děkuji. Mr. Tudorači, that's your floor. Tudorachi. Děkuji. Začnu takovým Oscarovým momentem. Chtěl bych poděkovat panelistům za to, že všichni mezi nás přišli a že nám poskytli lepší představu o tom, co interoperabilita je. Poprvé jsem si vás takto vyslechl spolu s komisí ohledně toho, co společně chcete dosáhnout, čeho chcete dosáhnout. Takže děkuji za to, že jste nám přiblížili to, co interoperabilita má eh, dosáhnout. Mám otázku ohledně bezpečnosti. Máme ty systémy a přístupové body, které vytváříme, eh, takže tam budeme mít samozřejmě v některých těch systémech vyškolenou i pohraniční stráž. Eh, určitě lidský faktor zvyšuje riziko že dojde k nějaké eh, lidské chybě tedy. Víme, že často eh, ty bezpe- ta bezpečnostní rizika jsou vyšší u lidí než u technologie. Takže jak zajistíte řádné přístupové kontroly a eh, tedy nalogovávání všech tedy těch, kteří budou mít přístup do toho systému, ať už jsou to ehm, zástupci členských států, pohraniční stráž a další. Mm, dále bavíme se o umělé inteligenci, o strategiích komise pro zprávu dat, sítě 5G a tak dále. Ve chvíli, kdy už ten digitální svět je takhle komplikovaný, jak zajistíte, že klíčová infrastruktura a e, softwarové složky, no to je spíš otázka na pana Garkova, jak zajistíte, aby byly řádně auditovány a certifikovány, když jsou zaváděny jako komponenty do systému? E, na základě toho slajdu, který jste nám ukázal, si uvědomuji, že v tuto chvíli se tedy v klíčové chvíli veřejných zakázek a e, předpokládám, že bezpečnost komponentů, které kupujete, je tedy pro vás důležitým faktorem. A jak to tedy zajistujete? E, další otázka je načasování. E, viděl jsem, že je to velmi komplikované, máme tam tedy různé prvky interoperability, které se vyvíjejí paralelně. Takže jak to vypadá s tím plánováním? Jsou tam nějaká rizika? Jak víte, my se bavíme o nejrůznějších částech eh, té eh, skládačky, ať už je to ETIAS, eh, různé dopady pozměně, změn a těch nových systémů. Taky by mě zajímalo, jak moc počítáte s ochotou um, členských států, že tedy tam bude nějaký ten rendezvous point a jak ty systémy tedy na tohle budou reagovat. A konečně vzdělávání a příprava, nejenom ze strany vašich eh, pracovníků, to je vlastně otázka na pana Ledgeryho Europol, Ehm, nejenom pro tři agentury, které s tím systémem budou pracovat, ale vůbec co se týče ochoty nebo připravenosti členských států v oblasti vzdělávání, školení. My teď děláme mise Cheval pro SAS a další. I po deseti letech eh, těch operací máme stále eh, hodně úředníků nebo ehm, pracovníků eh, orgánů činných trestním řízení, kteří na to nejsou ještě úplně nastavení. A tak jak, jak je tedy vyškolíte, aby ve chvíli, kdy ty členské státy, eh, kdy, kdy to vstoupí tedy v, eh, kdy to začne být operační, tak už budou všichni připraveni. Paní Ernst? Já bych chtěla hovořit ve své mateřštině, děkuji. Tak zaprvé bych chtěla říci, že jsem překvapena, že 30 let po pádu berlínské zdi a zdi obecně, která oddělovala země, tady vlastně hovoříme o nové zdi v mnohem větším měřítku. Tehdy bych si nemyslela, že je to vůbec možné. A je to pro mě, jak bych to řekla, pozoruhodné déjà vu. Takže to byla taková úvodní připomínka. Jak víte, naše politická skupina podporuje interoperabilitu mezi policejními orgány. To je zodpovědné a správné. Je nutné to posílit. Je tady celá řada příkladů souvisí s terorismem, které jsme zažili v Německu. Ale co nepodporujeme, je to mm, úzké napojení na imigraci. A to, co jste tady popsal, tak to my velmi striktně odmítáme. Takže opravdu tady výrazně se stavíme proti tomu, co jste tady popsali. Takže logicky vy jste řekl na začátku, byla to komise, že je tady konzistence s ostatními systémy, že je to ještě trochu otevřené. Mohl byste to blíže vysvětlit, co tady zůstává otevřeno? Co ještě konkrétně z hlediska propojenosti těchto systémů musí být ještě vytvořeno? A další bod – O tom hovořila již paní Strikt, to je ochrana údajů, ochrana dat. Takže mám stejnou otázku. Můžete se k tomu vyjádřit, jak budete zajišťovat ochranu osobních dat? A třetí otázka. Vy jste uvedli, že je velice různá implementace v členských státech a že se tady dá eh, hodně zlepšit. Co se má zlepšovat? Co očekáváte od členských států? a jaké mechanismy by měly být eh, vylepšeny, nebo lépe řečeno, eh, jaké důvody jsou tady pro tyto velké rozdíly, které existují mezi těmi vývojovými stády, mezi těmi státy. A poslední věc, ta je velmi pro mě důležitá. Eh, jaké jsou tady náklady? pokud se podíváme na celý ten systém, který musí být nyní zaveden, to znamená školení, nábor e, zaměstnanců, z jakých prostředků tady vycházíte, co plánuje komise v tomto ohledu a jaké prostředky musí do toho dát členské státy. E, bylo by dobré, abychom měli představu, e, co bude připadat na ty členské státy. Mnohokrát děkuji. Pan Brajer, máte slovo. Thank you. Děkuji. V první řadě chci zdůraznit, že tohle jsou nedokonalé politiky. Protože tady může dojít k naprosto plošnému vybírání dat kohokoliv, kdo cestuje. To si myslím, že nenaplňuje um, podmínky, které stanovil Evropský soudní dvůr pro eh, PNR. Navíc eh, to může, to otevírá cestu k diskriminaci a k chybným tedy eh, vyhledáváním a já eh, se vrátím ke zprávě Europolu, která zmiňuje zajímavé věci. Za prvé říkáte, že tam máme rozdíly v požadavcích na důvěryhodnost, na, na tedy utajení v těch vnitrostátních eh, databázích. Jaké jsou ty rozdíly? Můžete to vysvětlit? A eh, potom máme šifrování, které by mohlo řešit um, částečně ten problém. Znamená to, že tedy není jisté, že ty, dat, ty údaje se budou uh, šifrovat? Já si myslím, že by to určitě šifrováno být mělo. A vy zmiňujete takzvaný watchlist, na co se tedy dávat pozor, kdo na tom seznamu tedy bude. Protože ta kritéria jsou poměrně vágní a špatně definovaná, takže to by mě eh, hodně zajímalo. Děkuji. Pan Lerners. Děkuji. Pane předsedo, omlouvám se za to, že jsem tady nebyl na začátek diskuse. Já jsem se původně nechtěl přihlásit, ale pak jsem si vyslechl eh, slova jako eh, vyhledávací portál a další. To mě eh, vrací k tématům, která mě velmi zajímají. Já jsem také navštívil EU Lízu ve Štrasburku. Šel jsem prostě do těch podzemních prostor, kde tam máte vlastně ty služby, které stojí v podstatě centimetry daleko od sebe, nebo jsou daleko od sebe, ale e, jsou blízko od sebe, ale nejsou schopni spolu v podstatě ani komunikovat, protože vychází, řekněme, z, jízdných, e, z různých historických hnutí a já jsem e, vysvětloval potom lidem doma v baru, Eh, co jsme tam udělali, čeho jsme dosáhli, ale eh, všichni byli překvapeni tím, že teprve teď se to dělá, že už to nebylo nastaveno dříve, takže ta práce, která teď probíhá, eh, <laughs> je vlastně od lidí, se předpokládá, že už to je hotové, že prostě ty datové systémy mezi sebou už komunikují, tak aby se zlepšila bezpečnost. Takže když se hovoří o rovnováze mezi bezpečností a základními právy a zejména tedy tou interoperabilitou, tam vlastně neměníme práva přístupu, chráníme eh, pravidla ochrany údajů a v řadě eh, oblastí. Díky evropskému parlamentu jsme dokonce zlepšili ty pojistky ochrany údajů, takže Já jsem velmi rád, že jsou zde zastoupeny všechny ty agentury. To prostě ukazuje, že eh, si musíme sundat klapky z očí a musíme eh, navzájem spolupracovat. Nemůžeme všichni si jet jenom v tom vlastním tunelu. A i my v parlamentu musíme udělat nějakou práci řada lidí už zmiňovali ty významné eh, pozmě, eh, změny v ETIASu a ještě samozřejmě nás čeká prezentace na výboru Libe a potom začneme práci. Musíme mít ale na paměti eh, časová, časové limity. limity. A teď se konečně zeptám, Ohledně rozpočtu. Před několika týdny jsem slyšel, že byl problém s rozpočtem, zejména tedy s jeho načesováním a v jaké fázi vývoje interoperability ehm, se ty agentury zrovna nachází. A že se to vlastně různě prolíná, různé agentury v různém čase potřebují tedy ty finance. Takže je to stále ještě problém, nebo už se to vyřešilo? A do budoucna? Ohledně pracovníků často slyšíme, že je těžké sehnat eh, potřebný tedy počet eh, pracovníků. Když se bavíme o entry exitu, tak eh, říkáme, tam je hodně, nebo určitý počet pracovníků. Stejně tak máme ETIAS, Interobelat, určitý počet pracovníků. Ale když to děláme na projektové bázi, jak to ovlivní všeobecný chod vaší agentury a máte tedy dostatečný počet pracovníků, aby to udělali řádně. Ještě paní Statle. Nein, Nemá otázku? Dobře, takže se vracíme k panelistům. Máme čtyři panelisty. Takže navrhuji tři minuty pro každého, abychom to nepřed, neprotahovali. E, čeká nás ještě další bod. Jehož hlavním řečníkem bude znovu pan Fabrice Ležery z Frontexu. Takže ve stejném pořadí, jako jsme měli na začátku, takže pan Soton. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji za všechny položené otázky. Já se pokusím na ně zareagovat za tři minuty, takže v první řadě omezení, přístupová práva, kdo bude mít přístup k čemu. Ke každému nařízení je jasné ustanovení, které poukazuje na to, za jakými účely pro, jaké orgány jsou tu možná přístupová práva. A my toto implementujeme takovým způsobem, aby to bylo naprosto koherentní, aby každý operátor, každý konečný uživatel měl přístup pouze k tomu, co je mu umožněno podle nařízení. A definujeme také uživatelské profily, to je důležité pro interoperability, i pro všechny ty individuální systémy, že se nadefinuje profil v souladu s nařízením. Pak způsob přístupu k systému je nadefinován také podle potřeb, to znamená orgány, které budou mít přístup, budou používat cestovní dokumenty pouze tedy ty cestovní dokumenty budou mít v rukách a pak eh, eh, další operátor například za cílem eh, prosazování práva bude používat zase jiné údaje, jiné dokumenty. Takže je to nadefinováno takto, jsou tu určitá vymezení a jsou tu tedy možnosti mít přístup k informaci podle toho, jaká je funkce toho jednotlivého aktéra účastnícího se na systému. Spoluzákonodárci zavedli celou řadu ustanovení, jak u ESS, tak u ETIAS, aby omezili přístup, ale také aby ochránili eh, obsah eh, dát v systému, takže jsou tu podmínky pro přístup, pro požádání k přístupu k těm informacím v systému, pak aby tu byly podmíněny možnosti změnit ty údaje či vymazávat určité údaje. To je vše v souladu s ustanoveními nařízeními. To je již implementováno. Ještě bych chtěl připomenout, že oba tyto systémy budou také zahrnovat celou řadu nástrojů, s kterými pracujeme, tak, aby i samotný cestující, ten subjekt, věděl, jaká je situace v souladu se systému tedy zda dostává povolení podle ETIAS, zda má stále ještě povolení k pobytu, aby vše bylo velice jasné, zejména situace dané osoby, aby byli lépe informováni tedy o tom, zda mohou cestovat či ne po EU v souladu s pravidly a podle tedy maximálně stanovené lhuty daného státu. A co se týče zabezpečení a lidského faktoru, jak zmínil jeden z vašich členů, systém ETIAS vlastně zavedl důležitou změnu, co se týče postupu. My takto napomáháme systému prostřednictvím interakcí s různými aktéry, konkrétně pohraničníci, po, pohraničníky. Je to požadavek, aby vložili informaci a pokaždé, když pohraničník bude potřebovat něco z toho systému na základě žádosti, tak se tam uvede, že třeba by byl vykonán určitý úkol, aby to bylo zprocesováno a pak jsou tu jasně stanovené podmínky pro tyto vstupy a konečné rozhodnutí tedy je na tom daném pohraničníkovi, ale vše tedy v souladu s poskytnutými nezbytnými informacemi v danou bodu, takže i ten pohraničník samotný ovlivňuje tu eh, míru vlivu lidského pochybení. A co se týče rozpočtu, za, který zapotřebí pro schůdnost systému. Máme právní eh, prohlášení, které je finanční prohlášení, které je eh, připojeno k oběma nařízením a pak také eh, příslušné podpůrné opatření prostřednictvím ISF a konkrétně tedy podpora pro ty pozemní a pohraniční přechody, tak, aby se vše usnadnilo díky automatizovaným hraničním přechodům a otevřely se tím také nové možnosti a to díky pozměňovacím návrhům přijatým v rámci Schengenského hraničního kodexu a to také v souladu právě se schválením toho systému vstupu a výstupu. Děkuji panu Sulonovi a nyní pan Garkov, aby zareagoval na položené dotazy. Děkuji, také já se pokusím hovořit stručně. Co se týče soukromí a ochrany údajů, tady máme stejné legislativní záruky, tak jak byly implementovány agenturou i u v případu systému vstupu, výstupu a ETIASu a vše řádně monitorizujeme, aby bylo vše v souladu. Na co se ptala paní Keller, ESP, abych to řekl stručně, má usnadnit zpřístupnění k informacím, aby bylo vše efektivnější, ale nemá to nějak ovlivnit kvalitu informací. Nebude to přístup pro všechny, má to pouze usnadnit pro policisty či pro pohraničníky ten přístup k informacím, pokud tady mají právně možnost eh, k tomuto přístupu. I co se týče té eh, architektury interoperability, tady je také to samotné omezení, aby jeden eh, příslušník třeba eh, využíval různé části této struktury. Pak spolupráce, co týče národní koordinace, máme tu tedy příslušné propojení pohraničních stráží, máme také poradenskou skupinu pro EES, a pak tu máme také partnerské agentury, Frontex, agentur, ti s námi tedy spolu zasedají, stejně tak zástupci komise, takže se opravdu snažíme o opravdový schůdný systém koordinace. Dále možné eh, kyberútoky, zase máme tu posílení, zabezpečení, příslušná ustanovení a zároveň také agentura společně s členskými státy a komisí připravila také modelové bezpečnostní požadavky. To také zavedou členské státy tak, aby zavedly příslušná opatření na národní úrovni. Také se částečně dotknu otázky bezpečnosti, nebo to jsem již zmínil, a co se týče tedy požadavků na bez, zabezpečení, to již bylo uvedeno v tendrech v rámci těch eh, specifik eh, požadovaných. Uh, a co se týče přístupu, mm, tam máme samozřejmě zašifrované eh, sítě. A nastavení, časové nastavení, to je opravdu velice omezené. To znamená, a ta lhůta, kdy právní ustanovení vstoupí v platnost, to musí být také v souladu s politickým rozhodováním, takže je tu určité časové omezení. Vše ale probíhá. Ano, uznávám, že je tu možné riziko, co se týče těch časových lhůt, zejména také těch požadavků uložených na členské státy protože když to budou členské státy, které nebudou schopny plnit tu lhůtu, tak budeme pro, prostě muset vyčkávat, až ten poslední stát bude připraven. A co se týče proškolováním, tady spolupracujeme s CEPOLem a s Frontexem. Ten celkový balíček proškolování je připraven. První školení proběhne v roce 2020, to budeme testovat systém a od roku 2021 budeme tedy Eh, připravovat aktivně eh, celý toto operativní systém. No a ostatně je to součástí zavádění celého systému. Pak tu máme i analýzy týkající se implementace, to znamená, je tu celá řada opatření, které je třeba brát v potaz. A pak vylepšení na úrovni členských států, samozřejmě ty business postupy, to se očekává zejména od členských států, protože ta technická věc a záležitost, ta stránka, to je jedna věc, ale členské státy musí mít schopnosti a vybavení, aby prostě tyto systémy byly schopné, musí proto mít příslušné pracovní postupy. A ještě k rozpočtu bych řekl, že eh, vše tedy probíhá v souladu s alokovanými finančními prostředky. A načasování rozpočtové, to tu zmínil jeden kolega, Tady to vše je samozřejmě v souvislosti s novým víceletým finančním rámcem. Samozřejmě budeme potřebovat určité zálohování pro to první programovací období 2020 až 2002, protože to je to rozhodující období, kdy se všechno bude dolaďovat a dokončovat. My to ještě prodiskutujeme s komisí, ale tady také děkujeme parlamentu za jejich přispění k tomu rozpočtování v rámci víceletého finančního rámce. Agentury možná budou potřebovat dodatečné prostředky, aby byly schopny vynakládat tuto práci, aby se zajistila ta řádná interoperabilita, jako třeba prodloužení fungování a působení určité agentury, pak také integrace dostávajících systémů, ES, VIAS a další v rámci té nové architektury interoperability. To je vše. A děkuji, pan Eusebio, za Europol. Můžete zhrnout vaše připomínky. Thank you very much, Chairman, and um, thank you very much, uh, Member of Parliament. Ano, děkuji. Tak eh, já odpovím na tyto otázky. Co se týče akreditace no, u Europolu, tak máme tři různé druhy této eh, akreditace. Jednak je to přístup k operativní síti, tam je základní ochrana, potom je to přístup prostřednictvím těch omezených sítí na EU a pak je to dostupnost systému v rámci EU eh, e eh, důvěrný eh, přístup, takže máme tři stupně této akreditace. Podle informací a požadavků z hlediska bezpečnosti poskytujeme přístup členským státům a třetím členským státům tím, že používáme různé typy sítí. Ve zprávě Europolu najdete informace ohledně konzistence, která existuje mezi úrovní akreditace na úrovni Europolu a úrovněmi akreditace těch ostatních institucí. Například můžete mít základní akreditaci v jednom systému a Europol vám v takovém případě musí poskytnout přístup jenom k základním informacím. Například BPL musí být zajištěno na úrovni Europolu, pokud chcete tento přístup. My neposkytujeme přístup členským státům, pokud například na nás požadují informace na té úrovni, která je charakterizována jako důvěrná, přičemž máme tedy eh, s členským státem pouze základní ochranu. Ten systém dohledu, a myslím, že už jsem to v podstatě vysvětlil, my máme tři agentury plus komise, které se zabývají těmi aktiv přenesené pravomoci a prováděcími co se týče vyčíslení, tak my používáme, eh, šifrování, pardon, my používáme šifrování pro ty omezené sítě a sítě, které jsou charakterizovány jako důvěrné. Co se týče eh, důvěrných a omezených sítí, tak tady musíme šifrování dodržovat. Tato otázka možná bude ještě mm, zpracována v těch delegovaných a prováděcích aktech. Samozřejmě my se snažíme definovat různé požadavky, základní práva a samozřejmě čekáme také na to, jak bude reagovat na naše požadavky komise. Jaké typy informací by měly být na tomto seznamu dohledu? Základním principem je mm, uchovávat minimální množství informací. Pokud jsou informace archivovány jinde, tak nebudou archivovány na tomto seznamu, v rámci tohoto seznamu. V rámci tohoto seznamu budeme archivovat pouze údaje, které nefigurují v jiných databankách, databázích. A co se týče mm, orgánů represivní povahy, tak jejich informace, jejich údaje by nám měly přinášet určitou přidanou hodnotu. Děkuji mnohokrát. Já budu odpovídat francouzsky na tu otázku, která se týká existence těch krizových scénářů. Jak to již uvedl pan Krum Garkov, dochází samozřejmě k posilování těch systémů. A tady samozřejmě to závisí na práci EU, Liza a komise, ale obecně řečeno, ta práce ve Frontexu spočívá také v tom, abychom posilovali odolnost našich informačních systémů. A vedle těch kybernetických útoků eh, v souladu s záměry zákonodárců musíme vypracovávat eh, krizové plány, takže zde spolupracujeme s komisí a s ostatními agenturami a vypracováváme tyto plány. Pak zajišťujeme také fyzickou ochranu budov, zabýváme se také nutností Eh, v podstatě eh, klasifikací těch jednotlivých infrastruktur, které eh, by měly být specificky chráněny také z hlediska ETIASu a členských států. Dále tady zazněla otázka, jak pracuje ta týmová práce mezi agenturami a členskými státy. Jak jste pochopili, a bylo to řečeno také mm, Krumem, Máme víceméně odborné pracovní skupiny, kde je zastoupen Frontex a také ostatní agentury. Některé ty pracovní skupiny jsou řízeny EULIZou a nebo EES. Také jsme vytvořili eh, skupinu na vysoké úrovni, eh, která by měla eh, zajistit také spolupráci těch nejvyšších orgánů z hlediska ostrahy hranic Mm, tom, které v podstatě nevždy eh, zaznamenali význam těch některých propojených systémů. Takže tady společně s komisí, s EULISA a s dalšími institucemi, eh, dejme tomu třikrát ročně, organizujeme jakési sezení a já před několika měsíci jsem zahájil briefing Eh, tak, aby ty jednotlivé vnitrostátní zprávy věděly, jak postupujeme a jaké jsou naše aktivity. A to mě přivádí na další otázku. To znamená, co očekávám od členských států? Ty orgány, které jsou příslušné pro ochranu hranic, byly nedostatečně zúčastněny v těchto aktivitách. Proto ty kompetence nebo kompetentní orgány těch jednotlivých států eh, by nejenom eh, se měly účastnit školení, ale v podstatě já očekávám, že členské státy si budou vědomi toho, že to není jenom odborná otázka, ale že celá tato práce se mění. A poslední otázka se týká školení v členských státech. Ano, je to pro nás výzva, to jsme si uvědomili v souvislosti s EULISA a s komisí, když jsme pracovali na EES. To znamená, budeme používat mandát agentury, abychom školili nejenom naše vlastní zaměstnance, ale budeme se snažit také, aby i ostatní orgány členských států byly na dostatečné úrovni. To znamená, my musíme zajistit, že eh, kategorie jedna těchto zaměstnanců bude na úrovni toho vybavení, které máme, máme a mm, doufejme, že tak budeme moci také pomáhat těm jednotlivým členským státům hlavně z hlediska hotspotů. My jsme široce překročili dobu, která nám byla na tuto dobu věnovány, věnována. Ehm, budeme se muset rozloučit s našimi panelisty, protože v rámci dalšího bodu máme zde Fabrice Ledgeryho, který bude hovořit o Evropské pohraniční a pobřežní stráži. Takže děkuji.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 Okay, now we go. Thank you. Takže prosím, začínáme. A máme tu pana Ledgeryho. Vám děkujeme za trpělivost. Kolegy přeji, aby opustili místnost v tichosti, pokud odcházejí a pokud zůstávají, tak aby věnovali pozornost pořadu jednání. Jak jsem již předeslal, stále ještě máme několik bodů k projednání. A čas, kterým jsme měli původně k dispozici k tomuto tématu, byla jedna hodina, ale překročili jsme u předchozího bodu. Budeme to muset zestručnit, tak abychom měli ještě prostor pro další bod a tak se vyhli problémům. Takže bod číslo 21 se týká provádění nového nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži. Stále ještě nazýváme Frontex. Nyní se ale mění název, působnost i charakter agentury. My jsme byli do této práce Eh, zapojení do té tranzice Frontexu na Evropskou pohraničně pobřežní stráž. Eh, byla to tedy součást naší legislativní práce a nyní máme příležitost si vyměnit názory přímo s jejím výkonným ředitelem, s výkonným ředitelem této gigantické agentury a projednat vše to, co spadá do pravomoci výboru LIBE tedy kapacity agentury, personál, rozpočet a působnost mezi jinými eh, agentury, které spadají do pravomoci eh, tohoto výboru. A Fabrice Leggeri je tu, aby nám představil poslední vývoj týkající se této agentury. Takže vás tu opět vítáme a budete mít slovo. Navrhl bych abyste se pokusil váš projev zestručnit, aby i naši členové mohli ještě položit dotazy a stále nám zbyl nějaký čas na reakce. A byl bych rád, kdyby se nám podařilo dodržet ten časový prostor, tak abychom mohli projednat ještě další bod. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Pěkné dopoledne, dámy a pánové. Jak již víte, nový mandát pro, v rámci nového nařízení pro Evropské pohraniční a pobřežní stráže vstoupí v platnost zítra. Jak jistě víte, my už jsme samozřejmě zahájili přípravy pro zavádění e, těchto jednotek pro jejich působnost od roku 2021 společně s komisí jsme se dohodli na společné cestovní mapě, která popisuje tedy úkoly a to, co má být splněno, jaký je časový harmonogram a kdo bude pověřen čím. Pak jsou tu samozřejmě příslušné výbory, kterým bude předsedat komise, ale v většině případů jsou to implementační opatření, které musí být schváleny správní radou agentury na návrh výkonného ředitele. A chtěl bych ještě říci, tedy soustředím se na ty nejdůležitější aktivity, které jsme ukončili. V první řadě tedy eh, v létě tohoto roku jsme se zapojili do spolupráce s národními složkami, s vedeními pobřežních stráže či s nejrůznějšími národními orgány, které přispívají k ochraně hranic, jak pozemních, vodních i leteckých nebo vzdušných. Důležité je, abychom dokázali společně nejen spolupracovat s evropskými institucemi, ale s členskými státy také. A ohledně tedy této Evropské pohraničně pobřežní stráže, ta se stává z národních eh, orgánu plus Evropské agentury. A to je důležitý prvek, který je třeba brát v potaz. Tento koncept se tedy nyní stává realitou. Také jsme pracovali na novém operativním eh, konceptu tedy na tom, jak budeme využívat stávající kapacity. Máme katalog služeb, které bude agentura poskytovat členským státům. Ty služby se stávají z podpory na hraničních přechodech, a podpora při dohledu nad hraničními přechody, podpora při eh, aktivitách v rámci navracení, tedy je to ta oblast navracení a po navracení. A pak samozřejmě i ty velké akce a možnosti eh, se více zapojovat i ve třetích zemích. Co je tu ale důležité z krátkodobého hlediska je to, abychom mohli úspěšně uzavřít tu náborovou kampaň, první fáze kampaně, byla zavedena 21. října, to jsme eh, zveřejnili oznámení o volných místech. 700 až 800 pohraničníků Očekáváme, že bude nabráno do konce března. Lhuta pro předkládání žádostí vyprší 16. prosince. To znamená, že nyní tedy opravdu pilně pracujeme na tom, abychom tuto fázi dokončili společně s komunikačními profesionálními agenturami, aby se ta informace šířila. A tady opravdu naléháme na kvalitu, abychom si vysloužili důvěru, protože členské státy nám musí důvěřovat, že my nabereme ty správné kvalitní lidi do našich kapacit a i občané musí věřit tomu, že máme ty správné lidi se správným proškolováním. To školení bude trvat 6 měsíců. Očekává se, že první začne 1. května příštího roku, potrvá do konce roku a postupně tedy pak od roku 2021 další budou pokračovat. Dále se již blížíme k schválení profesních eh, profilů těch pracovních míst pro pohraničníky, kteří budou nabíráni, tedy druh eh, těch eh, úkolů, které budou vykonávat například úředníci pro přeshraniční trestnou činnost, úředník pro dohled nad hraničními přechody, analyza Eh, rizik a podobně. To znamená název pouze po, eh, pohraničníka, to není dostačující, bude tu celá řada dalších pracovních eh, míst, které budou mít jasně specifikované odbornosti. Na tom jsme se dohodli s členskými státy v rámci naší správní rady. Pak jsme také při připravili novou metodiku pro hodnocení a to samozřejmě by mělo také fungovat, jakmile nařízení vstoupí v platnost. Takže to jsou ty aktuální informace ohledně nových eh, působností agentury, to znamená, přejeme si eh, posílit to sladění s šengenským evaluačním mechanismem a s prací komise. Pak také probíhá příprava, co se týče rozvíjení nového modelu a nových modalit financování. Tady je jasné, že nyní se musíme zamyslet také z hlediska těch stávajících evropských kapacit a přesunout se od toho předchozího modelu Eh, rozvíjení aktivit, což bylo vlastně eh, vysílání jednotlivců. Nyní tu máme ale velké jednotky, velké skupiny. A to si bude vyžadovat od agentury určitou míru logistiky, protože když vyšleme stovky či tisíce pohraničníků či pobřežní stráže, tak tady samozřejmě nehovoříme o jednotlivcích, kteří si hledají hotel či ubytování. Prostě musíme počítat i s možnostmi logistiky. To je ten biznisový model v rámci tohoto vysílání. No a samozřejmě nám také leží na srdci úspory. To je, co se týče té, eh, toho rozpočtového výhledu. Také se zabýváme budoucí uniformou. Asi si pamatujete, že zaměstnanci kategorie 1, to znamená ta Evropská agentura, bude mít poprvé vůbec evropskou uniformu. Tady pracujeme s prvními návrhy a předložím pak příslušné návrhy komisi. Budeme potřebovat pozitivní odsouhlasení komise, ještě než to bude předloženo správní radě agentury. Také dáváme dohromady experty v oblasti zbraní, protože víme, že užití zbraní je velice citlivé téma. Je to citlivé eh, zejména z právního hlediska, protože si uvědomujete, že samotný právní režim je komplexní, je odlišný v každém členském státu toho vysílání, takže je důležité, abychom vše řádně interpretovali a také se musíme zamyslet nad otázkou mobility členů těchto jednotek, a nad tím, jak tedy ty zbraně eh, těchto členů budou přepravovány. Tady tedy dáváme dohromady příslušné odborníky, abychom měli ty nejlepší postupy a ty nejlepší normy, protože si dovedete představit, že evropská legislativa či eh, normy pro zaměstnance neposkytují tato ustanovení, protože zatím jsme neměli evropské agenty se zbraněmi. Tady jsme eh, v úzké spolupráci s DG eh, pro eh, lidské zdroje, z komise, aby nám napomohli tedy vytvořit tady ta pravidla, mm, která by měla příslušná implementační opatření. Například psychologické testy, ty budou zapotřebí, s tím počítám, prozatím nemáme příslušné eh, policejní úředníky, kteří by procházeli takovými těmi běžnými psychologickými testy, které se používají v členských státech. To vše budeme muset uspůsobit, upravit. Myslím si, že tedy to budou takové historické rozhodnutí a historické změny. Takže taková je stávající situace a samozřejmě velice rád zodpovím také vaše případné dotazy. Takže asi nyní můj projev přeruším. Chci ale stručně říci, že vše probíhá podle harmonogramu, nicméně časové lhůty jsou omezené a musíme pracovat podle plánu. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. To bylo velmi stručné a dokonce kratší, než jsme očekávali. Takže máme prostor na otázky. Paní Statler. Děkuji. Pane předsedo, já si myslím, že fungující eh, pohraniční stráž je nezbytně nutnou podmínkou pro to, aby fungoval Schengen, Schengen šengenský prostor. Myslím si, že potřebujeme mít silný mandát pro Frontex. Děkuji také za to, že jste zdůraznil, že potřebujeme určitou kvalitu, to znamená 6 měsíců tréninku. A teď vlastně do 16. prosince probíhá první nábor. Eh, Ursula von eh, der, von der Leyen eh, si stanovila cíl 20 tisíc lidí ve Frontextu do roku 2024, to je tedy více, než jsme měli dříve. Má otázka je, kolik vojáků, kolik lidí můžete nabrat teďka během toho prvního náboru do prosince? A máte jasný plán pro těch 10 000 lidí, kolik z nich pošlou členské státy a kolik se bude nabírat přímo Frontexem? Protože to je zásadně důležité pro členské státy, aby věděli, jaká tedy na ně bude kladena zátěž. Děkuji. Paní Keller. Budu navazovat na to, co právě tady zaznělo v té otázce. A také bych se chtěla zeptat na náborovou politiku z hlediska této agentury. Jak budou umístěni, v jakých pracovištích a jaká tady bude rovnováha mezi úředníky, kteří pravidelně pracují v některých pracovištích a těmi, kteří budou dáváni k dispozici v případě krize. Ehm, uvažujete o nějakém flexibilním managementu? A pak je tady tento cíl 10 tisíc eh, vlastně zaměstnanců. V jakém rytmu budete eh, vlastně eh, uplatňovat tuto náborovou politiku? Paní Volat? Ano, mnohokrát děkuji za tuto zprávu a za tu práci, kterou vykonáváte. Já hned skočím in media sre, protože něco tady už zaznělo. Frontex má také zadání z hlediska lidských práv. A pro mě je to eh, v podstatě pole, které se dá velice těžko realizovat, protože na jedné straně musíte zajišťovat ochranu, to je nutné, a zároveň musíte zajišťovat dodržování lidských práv na těchto hranicích. Takže jakým způsobem eh, se toto odráží při zaškolování zaměstnanců? A eh, jaké předpoklady tady jsou pro to, aby se to podařilo EU? Protože my víme, že nevždy se to dařilo z hlediska dodržování lidských práv. A na druhé straně, na druhé straně my jsme EU právě toto dlužni. Děkuji mnohokrát. Paní Strik. Děkuji. Děkuji také panu Ledgerimu. Navážu na SAD. Zajímá mě otázka úředníka pro základní práva, protože to je opravdu prekérní oblast politiky a eh, my zde máme signály um, různých nesrovnalostí, porušování práva. Um, za hranicemi EU, ale i v rámci EU. Takže tady, jde, tady je velmi důležité monitorování ze strany lidí, kteří mají velkou expertízu v oblasti základních práv. To je obrovsky důležité, zejména z toho důvodu, že je těžké se dostat k těm správným místům a eh, odkryt to, co se děje. Um, máme tedy otevřené volné místo pro eh, tuto roli eh, úředníka pro základní práva. Eh, my jsme ale spokojeni s ženou, která tuto roli zastává v tuto chvíli. Myslím si, že je velmi schopná a kvalifikovaná. Já si myslím, že v tuto chvíli, kdy Frontex rozšiřuje své kapacity, kdy se přidávají eh, tedy eh, monitoři v základních práv, tak já si myslím, že bychom měli eh, naopak budovat na zkušenostech stávající úřednice pro základní práva. Takže proč v tuhle tu chvíli se Frontex rozhodl hledat někoho nového na tohleto místo? Možná tam mít někoho jiného tedy. A Spolu zákonodárci zdůrazňují nezávislost a expertízu eh, pro tuto roli. O postupu. Mm, role ředitele Frontexu je velmi důležitá v výběru eh, úředníka pro základní práva. To bude zejména proto, že je velmi důležitá nezávislost. Frontex si tedy dělá ten krátký eh, seznam, užší výběr a Jaká je tedy přesná role eh, konzultativního eh, nebo poradenského fóra, které se objevuje v tom nařízení. A poslední otázka, pane předsedo, se týká nabírání těch monitorů, monitorovacích úředníků pro základní práva. Evropská unie tomu přikládá velký význam. Má se monitorovat toho hodně a my jaké, z jakési cestovní mapy Frontexu vidíme, že se to předpokládá na začátku eh, náboru, teprve na konci příštího roku. Proč? Už to není nastaveno nyní. Děkuji, paní Strik, děkuji za tuhle otázku základních práv a eh, úřednice pro základní práva nebo úředníka pro základní práva a těch eh, monitorovacích úředníků. Já jsem vlastně tuhle tu otázku chtěl položit také. A je to opravdu velmi relevantní. Ještě jednu věc bych přidala. Nevím, jestli je zde zastoupena komise, ale zajímalo by mě, co si komise myslí o tom stávajícím eh, výběrovém řízení. Komise tady je zastoupena, nebo ne? Jestli tady není, tak mě to opravdu mrzí vidím nějaká místa, kterou většinou, většinou tedy obsazuje komise. Ehm, možná tady nechcete hovořit, ale prosím vás, poznamenejte si a pošlete nám tedy odpovědi písemně. Tahle ta otázka je opravdu relevantní. Pan Kudorači. Děkuji. Děkuji pane Ledgero, Ledgery za aktualizované informace o cestovní mapě. Já vím, že víte, že vývoj Frontexu je samozřejmě symbolem naší schopnosti eh, bránit vnější hranice a eh, proto je pro nás taky důležité abyste přicházeli nadále mezi nás na výbor Libe, abychom eh, dostávali aktualizované informace o tom, jak postupuje tahle práce na cestovní mapě. Vy jste hovořil o zaměstnancích, náboru, o tom, jak jste přesvědčil EPSO, aby vás podpořili, to eh, je důležitý krok zejména z toho důvodu, že vás teď čeká hodně eh, nabírání nových pracovníků. Tak eh, mě zajímají aktiva, vlastní aktiva, která máte, vlastní zdroje, jak, co si o tom myslíte. Je to součást vašeho mandátu, je to eh, velká operační schopnost, kterou teď Frontex dostává. Takže kde to je na té cestovní mapě? A zajímalo by mě také, zda operační centra nebo jakési antény jsou součástí cestovní mapy a zda jste už přemýšleli nad nějakými možnými umístěními, eh, harmonogramem také otevření eh, takovýchto středisek. Protože to samozřejmě se pojí s těmi aktivy. Ve chvíli, kdy tam máte nějaké helikoptéry, eh, letadla a podobně, tak musíte vědět, kam je umístit. Pokud se nemýlím, už se nikdo další nehlásí, takže předám slovo panu Ledgerimu. Děkuji mnohokrát. The, the fundamental rights. Začnu otázkami týkající se základních práv, takže chci vás ujistit, že eh, všichni stálí pracovníci budou vyškoleni tak, aby si byli vědomi eh, otázek základních práv. Ehm, bude to tedy v budoucnu ještě posíleno. Už se to dělá nyní, ale ještě se to... Eh, teď ještě k tomu výběrovému řízení, k roli úředníka pro základní práva. Chci říci, že v tuto chvíli máme eh, zástupce eh, tohoto úředníka ze zákona definovaného a Tady vlastně šlo o to, abychom co nejvíce urychlili eh, nábor asi 48 monitorovacích pracovníků základních práv, kteří potom budou tedy ehm, na místě tedy monitorovat různé aktivity. Často už jsme hovořili o tom, že je potřeba eh, to nějakým způsobem aktualizovat. Ty, ty počty byly nedostatečné, eh, ty eh, počty těch pracovníků. Od roku 2015 se tento na, rozpočet z desetinásobil a nyní se v podstatě dostáváme do úplně nové ligy protože nás čeká nábor tisíci nových pracovníků pro ten stálý sbor a bylo tady rozhodnuto zákonodárci, že 40 monitorovacích úředníků budou podléhat pouze tomu úředníkovi pro základní práva. Takže ale proto, aby ten eh, Eh, úředník pro základní práva byl tedy eh, ten, který je zodpovědný za celou tuhle oblast. Potřebujeme někoho, kdo má manažerské eh, tedy schopnosti. To místo musí být manažerské. Tomu tak v minulosti nebylo a proto jsem um, navrhl upgrade této role, této pozice. Dostává se tedy na vyšší stupeň a a to je vlastně tedy v souladu s eh, nařízením a s novými zákony. My musíme tedy eh, také nabrat zástupce tohoto úředníka pro základní práva. Musíme urychlit tento proces a kromě toho musíme začít s náborem nebo ten úředník musí začít s náborem těch 40 monitorů. Proto, aby to bylo možné, potřebujeme mít samozřejmě někoho na příslušné manažerské úrovni, tedy na pozici, která zatím eh, takto definována nebyla. Eh, takže potřebujeme upgrade, protože potřebujeme tu, eh, vlastně, tyhle ty služby rozšířit. Potřebujeme rozšířit služby v oblasti základních práv. Bude tomu tedy předsedat úředník pro základní práva a všichni úředníci pro monitorování budou zaměstnanci eh, tohoto úřadu, ale většinu času budou tedy eh, trávit v terénu. Celkem tedy hovoříme o tom, že potřebujeme 50 eh, zaměstnanců tohoto úřadu pro základní práva, protože už tam je 10, kteří tam působí nyní a potom těch 40 v tom terénu. Takže pokud eh, si uvědomíte, že tedy ten úředník pro základní práva to bude celé zpravovat, tak, eh, eh, tak je jasné, že to bude manažerská pozice a proto je potřeba tedy to nastavit takto nově. V minulosti tam prostě měli třeba jednoho asistenta, je jednoho uh, pomocného pracovníka, takže tady šlo tedy o to, abychom urychlili Eh, nastavení práce těch 40 monitorovacích úředníků. Já jsem tedy nastavil pilotní projekt s agenturou pro základní práva. Právě se také viděli, jak spolupracujeme s dalšími evropskými agenturami, jako EULISA a další. Takže nyní v oblasti základních práv spolupracujeme s agenturou pro základní práva a navrhnu eh, výkonnému řediteli, aby podepsal eh, spolupráci mezi oběma agenturami, to je eh, tedy dohoda na té služební úrovni a ten celý projekt byl nastartován před několika týdny a nyní tedy probíhá průzkum Eh, a návštěvy vybraných členských států, které už byly eh, předvybrány eh, Agenturou pro základní práva a my vlastně zde navrhujeme koncepci pro vysílání těchto monitorovacích úředníků. To není můj úkol, já jim tedy nebudu zadávat jejich pracovní náplň, ale v podstatě v té koncepci půjde o to, Jaké směrnice dostanou od úředníka pro základní práva? A v podstatě tady tedy půjde o umožnění eh, pro institucionální spolupráci mezi FRA a Frontexem a předpokládáme, že první závěry a taky doporučení budeme mít k dispozici v březnu 2020. To znamená, že to bude připraveno pro využití a pro tedy nábor monitorovacích úředníků a eh, bude to tedy paralelně probíhat ehm, s přípravou eh, pro ten stálý sbor. Takže rok 2020 je, je náborovým rokem a taky e, tréninkem pro ten stálý sbor, ale kromě toho budou tedy nabráni a vyškoleni těhleti úředníci pro monitorování. Ale říkám, tohle není moje práce a ten eh, harmonogram časový bude stejný, takže od 1. ledna 2021 budeme mít první blok, první skupinu eh, těchto těch monitorů už v terénu. Co se týče ještě náboru, Ptali jste se na poměr mezi zaměstnanci kategorie 1, tedy v zaměstnaní EU a potom vnitrostátní zaměstnanci. A tady podle nařízení 70% má přijít ze členských zemích a 30% z agentury. To by tedy těch 30% bylo kategorie 1. To znamená, že až dokončíme ten proces, budeme mít až 3 tisíce evropských zaměstnanců ve stálem sboru. České státy ví, že od 1. ledna 2021 budou muset uvolnit některé zaměstnance pro ten stálý sbor, A způsob, jak to plánujeme, samozřejmě bude v souladu se stávající praxí. Definujeme si potřebu, definujeme si profil. Je potřeba identifikovat specifické dovednosti, které potřebujeme. Předpokládáme, že budeme mít stejné profily pro ty tři kategorie. Kategorie 1 EU agenti, kategorie 2 vnitrostátní agenti, kteří budou k dispozici na 2 až 4 roky a kategorie 3 e, to tedy bude spíše jako doplňující, mm, doplňující pracovníci v případě krizí a podobně. Přejdu na francouzštinu, pak tady zazněla otázka ohledně pracovišť členů Evropského sboru. Co se týče kategorie 1, to jsou tedy zaměstnanci, kteří jsou přímo zaměstnáváni Frontexem, tak nyní pracujeme na definici podmínek jejich zaměstnávání. Celé jistě budeme muset rozlišovat mezi těmi velkými operacemi, tak jak je známe dnes, Poseidon, dále operace v Itálii, dále ve Španělsku a další, pravděpodobně na Balkáně. To znamená, kde budeme mít stovky zaměstnanců nebo členů. A samozřejmě toto musíme ještě doladit ti mm, budou prostě nasazováni v rámci několika měsíců a mm, pak samozřejmě se budou vracet domů ke svým rodinám a tak dále a pak zase tam bude cyklus dalšího nasazení. Co se týče menšího nasazení, tak eh, tady samozřejmě bude větší flexibilita. V každém případě ta pružnost je hlavní slovo, flexibilita. A jeden z důvodů, proč ten zákonodárce a také komise navrhla takové ustanovení, legislátor to přijal. Proč jsme právě nabídli tuto kategorii jedna? To jsou ti lidé, kteří jsou e, zaměstnáváni přímo Frontexi. To jsou lidé, které můžeme nasadit tam, kde je potřebujeme. A samozřejmě ta, ta koncepce flexibility nám umožní vlastně definovat jakousi sezónost nasazení těchto lidí a hlavní myšlenka je, abychom mohli podpořit všechny členské státy anebo šengenský prostor podle eh, potřeb. A my realizujeme studii zranit, zranitelnosti a to nám také umožňuje v podstatě zmapovat rizika dále typy eh, hraničních přechodů a také typy členských států, kde Evropská unie přinese přidanou hodnotu, která bude mít nějaký smysl. Co se týče našich technických aktiv, tady byla ta otázka, jaké máme technická aktiva. Je pravdou, že v rámci nového mandátu budeme pracovat také na nové technické strategii. Co se týče výbavy, technické výbavy, už jsme ji započali, ta, kon, ty vozy pro hlídky a připravujeme také pilotní projekt pro plavidla. V roce 2020 očekáváme, že zavedeme dva pilotní projekty na otestování těch pobřežních plavidel. A co se týče antén, tak tady samozřejmě hodláme toto také vybavit eh, nezbytnou logistikou, to znamená decentralizovaný management zdrojů se bude týkat zejména technického vybavení a přejeme si, aby to byla flexibilita, co se týče i toho vysílání pohraničníků, tak to by bylo právě součástí pravomocí těch regionálních antén. Děkuji, ještě to bude prostor pro dodatečné dotazy paní Stadler a paní Trope. Prosím, velice stručně, protože už nemáme čas, protože dopolední zasedání má končit ve 12 hodin a stále tu máme ještě jeden bod. A mne překvapuje, že pan Ledgery zmiňuje ty manažerské schopnosti, že jsou velice důležité, ale my si myslíme, že se nejedná zejména o manažera, spíše o orgán, který se zabývá základními pravidly a musí mít určitou autonomii. Manažerské posty jsou, řekněme, zorganizovány jiným způsobem, takže si říkám, pokud tomuto kladete takovou prioritu, jako je nezávislost a další, jak je ostatně v nařízení, ale nevysvětlil jste ty postupy, takže jsem ráda, že i samotná komise se vyjadřuje. A musím říct, že velice litujeme, že až po tom jednom roce náboru se přijde s příslušným monitoringem. A myslím si, že by to měl být tedy už teď ten příslušný člověk zodpovědný za základní práva. Paní Štenler. Prosím, velice stručně. Stručně je vždycky dobré. Ano, co se týče toho té první fáze náboru, vy jste zmínil lhutu 16. prosince, to znamená 3 tisíce přímo nabraných eh, pracovníků za Frontex a co očekáváte tedy eh, ohledně toho školení už od ledna a pak co se týče aktualizace ohledně rozpočtu, máte nějaké konkrétní údaje? i když těch 7 tisíc lidí bude vysláno ze členských států, budete asi potřebovat větší rozpočtové prostředky. Máte v této věci nějaké novinky pro nás? Pane Ledgery, prosím, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Co se týče základních práv, tedy těch příslušných monitorů, tady ten nábor by neměl začít do konce roku, ale záměr byl jasně eh, vysvětlen. Máme jich eh, dostatek nyní v těch eh, stálých zborech, které budou fungovat od ledna 2021. Pokud máte orgán, který má 15 zaměst- 50 zaměstnanců, to je tedy ten daný rozsah, to je naprosto jasné, když si přečteme ustanovení nařízení 40 monitorů pro lidská práva a my víme, že už máme 10 zaměstnanců v hlavním štábu, kteří se věnují tedy tématikou základních práv, tedy 50 pracovníků pokud tedy tento subjekt je nezávislý, tak je výsostně jasné, vyplývá z nařízení, že tento úředník pro lidská práva je nezávislý tak je jasné, že je to manažerský post, který bude řídit těch 50 zaměstnanců a který bude tedy řídit a nabírat těch 50 zaměstnanců. To znamená, že už se spolupracujeme s komisí, aby se z právního hlediska dovyřešily určité body, ale kdo by si mohl vybavit, že se nejedná o manažerský post, tady s tím odkazem na tu nezávislost s nezbytnými kapacitami, tedy jasně tou oblastí pro základní práva, kdo by si tady vybavil, že se nejedná o manažerský post, když máte rozpočet vyšší než milion a 50 zaměstnanců. Pokud to totiž srovnáme s rozsahem jiných subjektů v rámci um, Frontexu i nějakých třeba malých evropských agentur, tak prostě nepřicházím k jinému závěru, než že je to manažerský post. I ze stejného důvodu jsem to vysvětlil, že musíme zavést ten systém a stávající držitel toho úřadu, úředník pro základní práva, tak samozřejmě může zúčastnit toho náboru. Proto je třeba jasně rozlišovat mezi jednotlivci, lidmi a těmi funkcemi. A já tady kladu důraz na ty funkce a je, to je velice důležité a myslím si, že je to výsostně jasné, jak je to napsáno v nařízení. A co se týče náboru, tady jsem ještě zapomněl, tedy eh, kolik ho čekáváme z té první vlny náboru. Počítáme se 700 až 800 zaměstnanci a, a očekáváme, že se podepíšou smlouvy do konce března, tak abychom mohli začít to školení k prvnímu dubnu 2020 eh, a to po délku 6 měsíců. A co se týče rozpočtu, Příští rok, pokud se nemýlím, je to nějakých 440 milionů eur, které byly tedy navrženy a takto je to v tom revidovaném programovacím návrhu, tedy příslušném dokumentu, který jsem zaslal komisi a, a také parlamentu a radě. Takže takto to vidím já a ještě chci říct, co je důležité zajistit s tím rozrůstáním stálého e, sboru, s těmi technickými změnami, abychom dostávali rozpočet postupně. Vidím tu tedy tu narůstající křivku, ale ono to také bude záviset e, na tom pokroku v náborech. Pokud naberete 700 nebo 800 pracovníků, tak to samozřejmě eh, nebude zapotřebí velkého rozpočtu, ale myslím, že by se nám to mělo podařit v tomto rozmezí. To je vše tedy, co mohu říci prozatím, protože zejména eh, musíme vědět, jaká je kvalita těch nabraných pracovníků. Pokud jich v konečném důsledku bude méně, budeme potřebovat méně prostředků. Já vám děkuji a prosím členy, aby ještě zůstali v zasedací místnosti, protože nás čeká ještě jeden bod. Tímto se rozloučíme s naším pozvaným hostem Fabrisem Ledgerem, výkonným ředitelem Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž. Zda tedy mají dostatečný rozpočet, to je otázka, kterou vidíme zodpovědnou po uplynutí určité časové lhuty. A v podstatě tím rozpočtovým orgánem v rámci EU jsme ostatně my. A nyní nás čeká bod číslo 22, statistiky společenství o migraci a mezinárodní ochraně. Spravodajem je Jan Kristof Otjen, takže si od něj vyslechneme, jaká je situace. Máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, pokusím se hovořit stručně. Víte, že statistiky o migraci se zakládají naší společné politice a je důležité, abychom je měli pro řádný management migrace. Minulý týden proběhl trialog, tady bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům a vyjednávacímu týmu za jejich podporu obměněné eh, nařízení činí povinný soubor informací Máme tu nových 22 souborů dat, které tedy zapracoval v minulém období parlament. Již proběhla celá řada trialogů za rakouského a, a maďarského předsednictví. Spravodajkou byla paní Wikström která pracovala úžasně, nicméně dohody nebylo dosaženo před parlamentními volbami. V, na výboru jsme o tom hlasovali 24. září, první trialog proběhl minulý týden a finské předsednictví zapracovalo určité technické změny, které předložilo vyjednávacímu týmu parlamentu jsou tu dvě podstatné změny, které byly projednávány na trialogu a bylo dosaženo také dohody k novému bodu odůvodnění. Myslím si, že druhé čtení tímto může být dokončeno. To je vše, pane předsedo. Já vám děkuji za aktuální informace v této věci statistik o migraci a mezinárodní ochraně. Máme tu stínové zpravodaje ale nevidím pana Zdechovského za EPP, nevím, jestli ho tu někdo nahrazuje, ale vidím tu pana Bartola, který je stínovým zpravodajem za SND, takže prosím. Grazie, presidente. A nome del mio gruppo ringrazio i... Děkuji. Já bych chtěl také za svoji skupinu poděkovat panu zpravodaji za to, že se tak snažil, aby dosáhl dohody zpravodaj velice dobře vysvětlil obsah této dohody, která zlepšuje současnou situaci. Je jasné, že bychom byli mohli dosáhnout lepšího výsledku, například eh, statistiky ohledně eh, pobytu, který je povolen poprvé. Eh, text nařízení mohl obsahovat také některé pilotní studie, ale myslím si, že Eh, globálně tento konečný text je dobrý. Moje politická skupina tedy bude podporovat uzavření této dohody. Potřebujeme aktualizované údaje samozřejmě, ale dostatečně správné, abychom mohli přijímat eh, správnou legislativu. Paní, paní Strikt? I was a shadow as well. Ano, já jsem byla také stínovou zpravodajkou, nebo alespoň mi bylo umožněno setkat dvou zasedání stínových zpravodajů. Ano, ano, máte pravdu, vy jste také stínová zpravodajka, já se omlouvám. A chtěla bych eh, tedy také já pogratulovat zpravodaji za to úspěšné dokončení vyjednávání a myslím si, že nyní i v tom předchozím mandátu Evropský parlament řádně zapracoval, že se podařilo zapracovat více požadavků ohledně údajů do nařízení. A to je velice důležité, protože nemůžeme pracovat jenom eh, s informacemi prostřednictvím transpozicí do národní legislativy. My potřebujeme mít opravdu kvalitní obrázek o té řádné implementaci a proto potřebujeme komparabilní údaje a musíme mít i stanovená kritéria ohledně těch údajů, které budou uplatňovat všechny členské státy. Myslím si, že to bude opravdu nápomocné, myslím, že to bude také důležité pro tu naši roli, když budeme hodnotit, který členský stát tedy opravdu řádně plní stanovená pravidla. Tímto vám děkuji a doufám, že se nám podaří také eh, dohlížet na Eh, výsledek těch eh, pilotních programů a že se nám podaří tedy toto proměnit v opravdu eh, část struktury toho nařízení. Ano, děkuji a pokud nikdo další nemá žádné připomínky, tak bych chtěl ještě oznámit, že opět budeme zasedat na úrovni Libé od 15 hodin a čeká nás jedno velice důležité slyšení a týká se společné strategie pro boj proti korupci, organizovanému zločinu, posilování nástrojů a prohlubování spolupráce mezi příslušnými subjekty. Takže boj proti korupci dnes od 15 hodin. Děkuji vám.